Neviděla jsem dobře, jak hlasuje Pilar. 598. Kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. 599. Pro? Proti? Držel se schváleno. 600. Pro? Proti? Držel se schváleno. 601. Pro? Proti? Držel se schváleno. 602. Pro? Proti? Zdržel se schváleno. 603. Pro? Proti? Zdržel se schváleno. 604. Pro? proti, zdržel se schváleno. 65 pro, proti, zdržel se schváleno. 606 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 607 pro, proti, zdržel se schváleno. 608 pro, proti, zdržel se schváleno. 609 pro, proti, zdržel se schváleno. 610 pro, proti, zdržel se schváleno. 611 pro, proti, zdržel se schváleno. 612 pro, proti, zdržel se schváleno 613 pro, proti, zdržel se schváleno 614 pro, proti, zdržel se schváleno 615 pro, proti, zdržel se schváleno 616 pro, proti, zdržel se schváleno 617, 618 pro, proti, zdržel se schváleno 619 pro, proti, zdržel se schváleno 620 pro, proti, zdržel se schváleno 621 pro, proti, zdržel se schváleno. 622 pro, proti, zdržel se schváleno. 623 pro, proti, zdržel se schváleno. Zamítnuto. 624 pro, proti, zdržel se schváleno. 625 pro, proti, zdržel se schváleno. 626 pro, proti, zdržel se schváleno. 627 pro, proti, zdržel se schváleno. 628 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 629 pro, proti, zdržel se schváleno. 630 pro, proti, zdržel se schváleno. 631 pro, proti, zdržel se schváleno. 632 pro, proti, zdržel se schváleno. 633 pro, proti, zdržel se schváleno. 634 pro, proti, zdržel se, schváleno. 635 pro, proti, zdržel se, schváleno. 636 pro, proti, zdržel se, schváleno. 637 pro, proti, zdržel se, schváleno. 638 pro, proti, zdržel se, schváleno. 639 pro, proti, zdržel se, schváleno. 640 pro, proti, zdržel se, schváleno. 641 pro, proti, zdržel se, schváleno. 102 dohromady. Do, pro, proti, zdržel se schváleno. Dvojka zpravodaje. Pro, proti, zdržel se schváleno. 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pětka pro, proti, zdržel se schváleno. 3 pro, proti, zdržel se schváleno. 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 10 ve dvou částech. První část, kdo je pro. Paní předsedkyně se opravuje 102 a 102. První část, kdo je pro. Proti. Schváleno. 103. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schválen. 104. Pro. Proti. Schváleno. 105 pro, proti, zdržel se, schváleno. 106 pro, proti, zdržel se, schváleno. Devítka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 111, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 112, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 111 a 12 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 113 jde pro, proti, zdržel se schváleno. Zamítnuto. 114 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 115 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 116 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 117 a 118 dohromady jde pro, proti, zdržel se schváleno. 121, 22, 23 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 126 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 27 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 14 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 6 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 15 jde ve dvou částech. První část jde pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část jde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 29, to je pro, proti, držel se, schváleno. 16, to je pro, proti, držel se, schváleno. 134, to je pro, proti, držel se, zamítnuto. 135 a 136, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 138, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Dvojka, kompromis dvě, kde pro, proti, schváleno. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasování bylo ukončeno. 40 hlasů pro, 7 proti, jeden hlas se zdržel, takže blahopřejeme zpravodaji a hlasujeme o jednání. Zahujeme hlasování. Výborně, paní předsedkyně. Zahajuji hlasování. Závěrečné hlasování. Schází ještě několik hlasů, prosím hlasujte. Takže už nikdo nechce hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 50 pro, 1 hlas proti, 2 hlasy se zdrželi. Takže ještě jednou blahopřejeme a nyní tedy přistoupíme k dalšímu. Blahopřejeme kolegovi Beletovi. credo che se lo fai non puoi farlo recuperare. Kramer. Takže zpravodaj pan Kramer. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schválen. Dvojka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis paní předsedkyně se omlouvá. Pozměňovací návrh dvě ve dvou částech. První část. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se. Zahoji hlasování, protože to není jasné. Končím hlasování. 23 pro, 25 proti, zamítnuto. Druhá část tedy zamítnuta. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? Proti? zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 9, zpravodaj, zpravodaje, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 10, rozpočtového výboru, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 47. Takže ověřujeme si desítku elektronicky pozměňovací návrh 10 rozpočtového výboru. Hlasujeme, končíme hlasování. 36 pro, 17 proti, schváleno. 47. Kde pro? Proti. Zdržel se schváleno. 11. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 14, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 51, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 52 s ústním pozměňovacím návrhem, Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 59, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověřujeme si 59. Hlasování bylo zahájeno. U, u, u socialistů jeden hlas navíc. Končím hlasování. 24 pro, 28 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Ne, kompromis 6. Paní předsedkyně se opravuje. Kompromis 6. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 63. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže si ověřujeme 63. Není to úplně jasné. Ověřujeme si 63. Končím hlasování. 31 ku 20, 3 hlasy se zdrželi, schváleno. Pozměňovací návrh 18, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 64, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 66, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 68, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 70, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže si ověřujeme dvacítku. Prosím, zahaj hlasování. 70 byla zamítnuta, takže pozměňovací návrh 20.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 se návrh 71, druhá část. Zahajuji hlas, končím hlasování 28, 26. Jeden hlas se zdržel, schváleno. se návrh 21, kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 73, kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnce návrh 6. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 28, kde pro, pro proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 30, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, první část, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 6, druhá část, kde pro, proti, zdržel se. Mně se to zdálo zamítnuto, ale ověříme si to druhá část šestky. Končím hlasování. 27 k 27, tudíž je to zamítnuto. 31, kde pro, proti, žel se, zamítnuto. Pozměňovací 32, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 7, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet sedm pro, 6 proti. Blahopřejeme zpravodaji, děkujeme kolegům za spolupráci při hlasování a máte pět minut na opuštění sálu, ti z vás, kteří chtějí odejít a potom budeme pokračovat. Questo non funziona. Allora, ricominciamo i lavori. Takže opět zahájíme naši práci. Takže pan kolega Tošenovský. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, dnes máme opět před sebou návrh, který eh, už jsme několikrát diskutovali, eh, zorganizovali jsme i veřejné slyšení, takže je to věc, která už, eh, kterou už diskutujeme delší dobu k problematice právě broadbandu jsme obdrželi two hundred and fifty four pozměňovacích návrhů a se svými kolegy eh, stínovými zpravodaji eh, jsme připravili již thirty seven kompromisních návrhů eh, u některých ještě hledáme textové, textové vyjádření tak aby měla, mělo skutečně podporu všech politických skupin. nebudu opakovat všechny priority které jsme v tomto materiálů, které jsou uvedeny, protože již jsme o tom několikrát hovořili. Domnívám se, že zásadní změnou jsou všem známé cíle digitální agendy, Zhodli eh, jsme se víceméně na tom, že tyto cíle je nutné upravit, abychom zajistili, že Evropa bude schopná při realizaci těchto cílů konkurovat na světové úrovni a posune se právě v této oblasti na eh, odpovídající technologickou úroveň a bude připravena eh, do budoucna pro lepší konkurenceschopnost podnikatelského prostředí, ale obecně pro celé prostředí v rámci Evropy. Naše nové priority jsou zajistit přístup všech domácností k vysokorychlostnímu internetu eh, o rychlosti alespoň 100 megabajtů a nejméně poloviny domácností k vysokorychlostnímu internetu vyšší než 1 eh, gigabyte to znamená, že projekty dosahující těchto rychlostí by měly být prioritně eh, financovány a k tomu se snažíme právě nalézt eh, přesné textové vyjádření, aby, aby všichni žadatelé věděli, v, kterém, v jakém prostředí se mohou pohybovat. Zároveň se snažíme, aby byla zaručena jak, jakási flexibilita pro různorodost projektů, které souvisí eh, s jinými podmínkami v, v, každém členském státě, protože eh, každý členský stát nebo mnohé členské státy mají eh, různou, eh, různou míru připravenosti a technického, technické zázemí. Dalším bodem je technologická neutralita, kde se snažíme, aby Eh, některé technologie nebyly zvýhodněné, ale na druhé straně si myslíme, že je nutné zajistit, aby prostředky z tohoto fondu šly na ty nejlepší technologie. Chtěli bychom podpořit právě eh, zvýšení technologické úrovně tam, kde se dosahuje té nejlepší, eh, nejlepší možné technické úrovně v daném odvětví Souhlasíme, že je nutné se také zaměřit na oblast poptávky, kdy projekty by měly eh, částečně brát v potaz současné potřeby zákazníků, eh, tak jak se objevuje, jak se rozšiřuje ta poptávka po eh, vyšších rychlostech a vyšších technologických úrovních Projekty by měly také motivovat a nabízet služby nad eh, rámec současných požadavků, protože právě v této oblasti je vývoj nesmírně rychlý a eh, celosvětově si jenom musíme uvědomit to, co platilo před třemi roky, je již dnes skoro zastaralou, zastaralou technologií, proto je potřeba, abychom byli připraveni eh, pro budoucnost, kde se dá očekávat právě v této oblasti ohromný, ohromný rozvoj závěrem bych chtěl poděkovat eh, svým kolegům eh, panu kolegovi hkmarkovi paní kolegyni Trautmann, paní kolegyni Andersdotter za skutečně vysokou míru podpory a pomoci, protože díky jejím pozměňovacím návrhům a diskuzím, které jsme vedli, myslím si, že tento materiál se skutečně velmi, velmi obohatil a jsme připraveni eh, ještě v těch některých detailech eh, jej dopracovat tak, abychom byli připraveni pro eh, hlasování samozřejmě tady ve výboru. Chtěl bych proto připomenout, že hlasování této zprávy na výboru je plánováno na 5. listopadu a zpráva by měla jít, pokud samozřejmě projde výborem, by měla eh, být na plénu někdy v lednu příštího roku. Paní předsedkyně, děkuji za, za slovo. Grazie vážený kolego. Stínoví zpravodajové teď mají slovo. Nejprve kolega Okmark. Děkuji vám. A především chci poděkovat a poblahopřát panu Tošenovskému, poněvadž jeho zprávu, aspoň jak to vnímám já, se soustředuje na to nejdůležitější, co musíme učinit. To jest jaksi zostření našich cílů, zacílení, lepší zacílení našich cílů. A jsou tady otázky, eh, které se týkají problémů, my jsme je diskutovali, problémů broadbandu. Já si myslím, že že tím eh, kontextem našich eh, debat musí být to, že velká část nejdynamičtějšího rozvoje v oblasti internetu a broadbandu se neodehrává v Evropě. Jižní Korea. To je jedna z těch emerging economies eh, v Asii, vede v tomto oboru. Nicméně vidíme, že za ní následují Eh, Sjednocené Evropské Emiráty, Hongkong, Tajvan. Ale řekněme, že to je poměrně malá část ekonomie. Ale je to jakýsi signál, je to jakýsi vzorec eh, vývoje, které, který je velkou výzvou. My v Evropě riskujeme, že vůbec nebudeme jednička a možná ani dvojka, ale už budeme na třetí nebo na čtvrtém místě. Čili já to vidím tak, kolegové, že tady nejde o broadbandové kapacity nebo rychlosti broadbandu, jde o rozvoj nových služeb. Není to tak dlouho, kdy jsme e, byli šťastní, že můžeme posílat e-maily, elektronické dopisy. A nevím, jestli si pamatujete, že my jsme vlastně měli zelené obrazovky a takové nějaká žlutá písmena eh, na nich a to jsme byli nadšení. A to byly úplně jiné služby, než to, nač jsme zvyklí dnes. Fakt je ten, že čím vyšší bude mít kapacitu, tak tím více služeb se bude moci eh, rychleji rozvíjet, tak je to v případě aplikací. Třeba v Japonsku eh, testovali optické kabely a já to prostě řeknu. 14 trilionů bit za vteřinu rychlost. To si těžko dovedeme představit takovou cifru. A já to jednoduše řeknu, je to strašně moc. 14 trilionů bitů to je jako 14 terabitů. To je eh, násobek gigabajtů. A já eh, myslím, že to nebude úplně běžná věc, nicméně ukazuje se, jak se posouvají eh, hranice a limity technologie a kapacit. A já myslím, že je důležité toto. Když si stanovujeme cíle, pro budoucí kapacity v Evropě, eh, tak je, třeba se dívat aspoň do roku 2020, ne 2012. To, co je eh, dobré pro rok 2012, to bude v roce 20 historie. Stačí se ohlednout, eh, co jsme měli v roce 2004 a jaký rychlý rozvoj tady nastal. A tady nejde jenom, abychom se dívali na kapacitu z technologické perspektivy, ale z hlediska služeb, protože ty budou definovat eh, kapacitu, efektivnost, produktivitu v našich ekonomikách. Domnívám se, že toto je jeden z nejdůležitějších věcí pro konkurenceschopnost a rychlý rozvoj našich digitálních ekonomií a služeb. Ale třeba také telekomunikační, eh, potřebujeme jiné, jiný druh telekomunikačních služeb, abychom se dostali do vedení. Eh, k těm cílům eh, ty kompromisy, které navrhuje pan Tošen, Tošenovský, jsou dobré a já bych byl nerad, kdyby se to rozmělňovalo a to ze tří důvodů. Za prvé, první je, naše úkoly jsou spojené s kritérii. To znamená, že ty cíle, které, které stanovujeme, budou mít dopady do reality. To znamená nízké cíle, pomalejší rozvoj, vysoké cíle, eh, větší rozvoj. A jestliže tedy ty, to všechno, včetně peněz, máme podměno kritérií. A důležité je, aby naše velká města, univerzitní města, eh, měly maximálně nejvyšší kapacitu na světě, poněvadž jině tak mohou se stát, eh, stát vpředu. Čili já myslím, že my nemůžeme snižovat ty cíle a já myslím, že se na tom shodneme. A za druhé ovšem taky si myslím toto když si stanovujeme teď cíle, tak de facto definujeme strukturu pro rok 2020, poněvadž investice, které dnes učiníme, tak těžko se budou nahrazovat za 23 roky. A pokud budeme málo ambiciozní v těch cílech, tak se prostě připoutáme k nekonkurenceschopné internetové infrastruktuře. A to už tento problém tady máme dnes v mnoha částech Evropy, kde se investovalo do broadbandu, ale nebylo to dostatečně ambiciozní. A teď nemluvím o venkově, teď mluvím o oblastech, které jsou ekonomicky eh, vyspělé a tak dále. Ale ta infrastruktura byla tedy slabá, ta ambice byla nízká a teď eh, je to brzdí. Třetí věc která je podle mého důležitá. Pokud chceme vážně překonat tu digitální eh, propast, pak naše požadavky na vybavení venkova nesmí být takové, abychom už zase v roce 15, 17 nebo 20 byli pozadu. Čili eh, to je ten eh, flexibilní internet, jak to říkal pan zpravodaj ale prostě opravdu eh, měl by tam být aspoň ten eh, jeden gigabyte pro eh, osídlené oblasti nebo aspoň těch 100 megabajtů pro venkov, protože jinak opravdu venkov zůstane venkovem, ale my ho potřebujeme připojit tak, jako každého jiného. Děkuji. Katrin Trautmann. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla nám pogratulovat k té spolupráci, která umožnila panu Tošenovskému a mně, abychom skutečně eh, mohli tedy jednotlivými svými podíly přispět. Pokud jde o tu zprávu, chtěla bych říct, že se jedná o výzvu, která se týká skutečně pokrytí území, evropského území. Týká se to také rozvoje služeb a z tohoto hlediska třetí část té výzvy je snaha přispět k oživení ekonomiky ve prospěch všech našich spoluobčanů v Evropě. Musíme dbát eh, na to, aby tato zpráva skutečně přinesla větší účinnost systému, protože kdyby systém nebyl účinný, bylo by to úplně marné snažení a přišli bychom o příležitost, říkal to i pan kolega Hockmark, abychom dosáhli skutečné konkurenceschopnosti. Zároveň Máme před sebou ještě jinou výzvu a to je, abychom se neomezovali eh, na tedy nižší částky, pokud jde o prostředky, které budou věnovány na telekomunikace a sítě. Chtěla bych teď několika slovy říci, ve kterých bodech mám pocit, že jsme dospěli k dohodě, body, které zůstávají zatím ještě v diskusi a potom se zmínit tedy o několika závěrečných poznámkách. Pokud jde o tu schodu, je to ve třech oblastech. Jednak pokud je o návrh týkající se expertní skupiny, která by pomáhala komisi, máme dnes skutečně, myslím si, konsensus, pokud jde o rozsah působnosti a také pokud jde o výbor, tedy v podstatě eh, těchto expertů. Dále součinnost s dalšími sektory, jako je doprava, energetika, o to musíme usilovat, i když samozřejmě musíme být bdělí, pokud jde o případné možnosti, jak by to mohlo tedy do našeho sektoru zasahovat více. Dále si myslím, že se také shodneme na lepším zapojení místních orgánů do eh, CEF. Teď ještě několik bodů musí být rozhodnuto, zejména pokud jde o otázku cílů. Já naprosto chápu vůli pana kolegy Hokmarka i pana zpravodaje, abychom skutečně byli ambiciozní pro EU. Nicméně, zatímco Evropská komise eh, připouští, že dosáhnout tedy těch cílů stanovených pro digitální agendu bude obtížné, Myslím si, že tedy tady nastavovat ještě ambicioznější cíle by mohlo vést k tomu, že by zůstala některá území skutečně ještě více izolovaná z hlediska tedy toho rozdělení území na více či méně digitalizované regiony. Takže si myslím, že bychom asi opravdu nedosáhli veřejných financí, které by nám umožnily toto pokrýt. Takže naše území z tohoto hlediska mohou některá být skutečně znepokojená a ne všechna tedy mají skutečně možnost rozvinout dostatečně kvalitní síť a dostatečně kvalitní pokrytí už řekněme v takovém tom středně eh, rychlém pásmu. Či na to musíme opravdu dbát, protože pokud máme určité cíle, které budeme oddělovat od eh, skutečné reality, ve které žijí některá naše území, myslím si, že bychom se mohli připravit o určitou míru účinnosti. A také musíme dbát na to, aby na těch jednotlivých územích, kde nelze dosáhnout těchto cílů, aby tedy mohl ten mechanismus evropského propojení být použit tak jako tak. Čili máme určitou prioritu a musíme připomenout, že je naším cílem, nicméně musíme tedy v některých oblastech slevit z toho cíle jednoho gigabajtu. A teď pokud jde o ten mechanismus, který navrhuje pan zpravodaj, pokud jde o provedení analýzy trhu předtím, než bude spuštěn celý tento program, my v tom nacházíme souhlas, protože skutečně je to důležité. Nicméně skupina ECD bude v každém případě chtít ještě dodat, že bychom neměli v podstatě zde vytvářet další překážku pro ty oblasti, kde v podstatě ty soukromé investice by mohly být spožděny. Ještě bych chtěla dodat, že věnujeme velkou pozornost eh, té části telekomunikační, jedna z hlediska infrastruktury a jednak z hlediska služeb. Je to skutečně obor, který si zaslouží, abychom ho skutečně financovali na základě tedy toho, jak jsme si nastavili laťku pro konkurenceschopnost v Evropě. Čili je třeba, abychom věděli, jakým způsobem zde budeme nechat tedy zasahovat i ty doplňkové intervenční mechanismy. Pak máme ještě další cíl, který bych chtěla připomenout závěrem, a to je nezbytnost, abychom také tedy se dostali do rámce té průřezové zprávy pokud eh, CEF v globálním směřítku by v podstatě z hlediska definování cílů a způsobů používání eh, byl v podstatě eh, překonán tedy guidelines. Myslím si, že zde skutečně musíme najít velmi vyvážené stanovisko, abychom se nedostali do rozporu. A pokud jde o konkrétní kontrolu, tam je otázka například tedy úlohy, kterou může sehrát Evropská investiční banka a další orgány. Je třeba, abychom skutečně v parlamentu měli stanovený nějaký jasný cíl mezi jednotlivými výbory a jednotlivými zpravodaji ještě předtím, než budou probíhat trialogy, protože pokud se nám podaří opravdu nastavit eh, zde jaksi určitý souběžný přístup, potom bychom skutečně mohli tedy dospět ke zdárnému cíli. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, Katrín. Děkuji, Katrin. A teď dávám slovo panu Krautsmanovi. Ja, vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně jak eh, také předřečníci chci i já vyjádřit eh, souhlas s dosud debatovanými kompromisy. Jde to správným směrem, i když u některých bodů mám stále ještě pochybnosti. Eh, chci potrhnout pozici ALDE, pokud se týče vyplácení finančních pomoci. Já si myslím, že by měly fungovat a stačit současné finanční instrumenty a měly by nenahrazovat dosavadní zdroje. Dále je třeba eh, z rozhodování při projektech. Já už jsem na začátku řekl, že je třeba dbát o tom, aby eh, tedy abychom počítali s tím, že eh, se nám venko vylidňuje a proto je třeba ty drahé broadbandové sítě eh, rozvíjet zejména tam, eh, kde to má větší efekt. A je pravda, že na venkově jsou, je hodně malých a střední podniků, ale ty potřebují dobrý, dobré broubandové připojení tak, aby mohli dobře poskytovat své služby, čili ne zcela zanedbávat. Dále jsme slyšeli, že naše cíle by měly být vysoké a náročné, které i v roce 2020 budou odpovídat trhu. Na druhé straně ovšem je třeba uvažovat také o tom, že tady máme privátní investice a když ty cíle budou příliš náročné, eh, pak eh, nikdo prostě nebude privátně investovat, poněvadž eh, nebudou ty zdroje k dispozu, dispozici. Čili ano, náročné cíle, ale realistické. Neměli bychom se řídit podle cílů, které možná jsou reálné, ve velkých městech, eh, kde je opravdu velká, velice hustá síť poptávky. Čili měli bychom více diferencovat eh, mezi eh, těmi nejobydlenějšími centry a mezi venkovem. Tady ta možnost by měla být brána v úvah. A důležité je také zachování technologické neutrality. Proto Ehm, my zde máme definici svobodného přístupu open access a tuto bychom měli využívat a ne vytvářet nové definice. Ehm, Zeměna, ehm, pokud se týče tedy Collective Europe Facility, Connected Europe Facility a vypadá to zatím, že se telekomunikace mohou stát v členských zemích první oběti škrtání já chci říci, že pro Evropu je důležité, abychom byli vpředu v této oblasti. A pokud má Evropa dávat smysl, pak musí být také vyrovnávání mezi eh, silnými a eh, slabými členskými zeměmi. Právě ty slabší potřebují být podporovány evropskými opatřeními. A tedy, eh, jestliže někdo chce škrtat v rozpočtu, je to skutečně dobré pro Evropu. Děkuji. Ano, děkuji. A dávám slovo dalším kolegům. to... Děkuji. Já bych také chtěl poděko, chtěla poděkovat panu zpravodaji Tošenovskému za odvednou práci. Kompromisy, které jsme eh, projednávali mezi stínovými zpravodaji, to je velká věc. Myslím, že jsou velice dobře vyvážené a reflektují všechny body, které jsme do toho chtěli vnést. Bohužel, jak řekl pan Kreutzmann, eh, ty součásti, ty, teda ta síťová část Connecting Europe Facility, eh, o té se hodně jedná, nicméně komunikační infrastruktura, eh, e-government a přístup ke kultuře, to, to je něco, co opravdu potřebujeme. Takže prosím, snažte se intervenovat v čen, ve vašich členských zemích a dobře prezentovat tento program. Já podporuji vysoké cíle, jak navrhuje pan Hekmark, je dobré být ambiciozní a vyplácí se to ze všech těch důvodů, které řekl pan Hokmark, ale také všichni ostatní, kteří dnes promluvili zde na výboru. Jak ten eh, větší návrh Connecting Facility a kompromisní návrhy eh, umožňují, eh, dávají prostor pro sítě municipální a regionální. A to je dobře, protože sítě, kde se soukromníci mohou se svým hardwarem zapojit, tak to se prokázalo jako velice dobré. Také separace mezi infrastrukturou a poskytováním služeb. To se osvědčilo velice dobře v Koreji, v Japonsku, v Hongkongu, kde je velice dobré pokrytí broadbandem. Bylo by dobré zachovat toto rozdělení mezi službami a infrastrukturou v tomto návrhu a také eh, na později a pro konkurenci jaksi v pozdějších stádiích. Čili já bych skutečně byla velice pro to, abychom eh, toto zachovali v kompromisních návrzech. Eh, dále, pokud se týče expertní skupiny o eh, jejich tedy návrhu skutečně potřebujeme nezávislé posouzení a je dobře, že paní Trautmann to tady vznesla a že podala tento kvalitní posměvací návrh. V souvislosti se službami a toto nebylo na jednání s tínovým zpravodajů. Eh, komise už eh, tady představila řadu projektů, které chce financovat eh, z digitálních služeb. A je prostě toto, aby ta, to připojení bylo používáno zodpovědným způsobem a bezpečným způsobem, eh, zejména pro ochranu dětí a tak dále. Já ovšem nevím, jestli to má být skutečně financováno z tohoto balíčku peněz, protože to de facto eh, tady jde o to, že se to týká problémů, které mohou na síti, eh, na, mohou na ní narazit i děti. Všem já nevím, my bychom skutečně měli asi o tom vědět nejdříve více, než eh, k tomu hm, přidělíme spoustu peněz. A já si myslím, že ty peníze lze využít mnohem eh, lépe, zvláště v tomto okamžiku. Takže to jsem chtěla říct, děkuji. Grazie, Pilar de Castillo. Ano, děkuji. A Pilar de Castillo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla pogratulovat panu Tošenovskému a stínovým zpravodajům za velmi dobře koordinovanou práci, kterou odvedli a která opravdu přišla v pravý čas po všem, co zde zaznělo a já s tím naprosto souhlasím. Z velké části bych se chtěla zmínit eh, o některých bodech, u kterých je můj souhlas poněkud menší. Je tady jedna věc, která je nespochybnitelná, a to, že výhody eh, působení komise ve snaze napomáhat vytváření propojení sítí, ať už dopravních či jiných, i v oblasti telekomunikací. To všechno je něco zcela mimořádného. Pokud jde o odvětví, ve kterém se pohybujeme my, víme všichni, že pohyb dat je něco nesmírně důležitého a něco, co nabývá stále na větším rozsahu. Do té míry, že v roce 2017 až 2018 se předpokládá skutečně exponenciální růst a že bude skutečně nutné, abychom měli hlavně širokopásmové sítě, abychom byli schopni reagovat na potřeby trhu v oblasti přenášení dat, i třeba v oblasti přenášení videových záznamů a podobně. To je něco, co jistě všichni víme a k čemu není třeba se dlouze vracet. Pokud jde o používání prostředků na tyto vysokorychlostní sítě a ty superrychlé sítě, to poskytuje tedy určitý manevrovací prostor pro nové služby. A já si myslím, že je skutečně třeba zdůraznit, že tyto projekty mají být spojeny s určitými službami. Digitální služby například v oblasti veřejného sektoru nebo také v oblasti přeshraničních eh, kontaktů. To všechno jsou důležité věci a tyto projekty mohou skutečně na takovou potřebu reagovat komise skutečně nastavila ty věci, myslím, s dosti vysokou laťkou, že neuzavírá tedy se před žádným projektem, ale nesmíme ztrácet ze zřetelení digitální služby. Notně vyvolává určitou dynamiku a nové potřeby pro spotřebitele, ale také pro poskytovatele služeb. A tudíž to vede vlastně k tomu, že vzniká taková druhá, třetí až čtvrtá vlna potřeb. Čili se nejedná vždycky o jednu konkrétní službu, ale je třeba si uvědomit, že to pak vyvolává určitou řetězovou reakci. Určitý tedy zcela nový vlastně objem těch služeb, které ve finále budou generovány tímto způsobem. Takže to je nesmírně důležité abychom si uvědomili, že digitální služby jsou skutečně velmi důležitý bod. A teď bych se chtěla vrátit k ještě jedné problematické záležitosti a chtěla bych zde vyslovit takovou výzvu všem kolegům. Chtěla bych, abychom předešli tomu, aby tedy ty prostředky, ten fond, který bude dán k dispozici, pokud myslím, je to něco přes 9 miliard pro tuto část sítí, aby tedy to všechno nebylo omezeno nebo nebylo převedeno do jiných eh, odvětví, jako je například doprava, protože jinak je jisté, že ty potřeby najdeme i právě v tom odvětví dopravy, ale že by se to nemělo dělat na úkor toho, co komise původně zamýšlela. Že bychom skutečně měli dbát na to, aby zde nedošlo k poklesu těch prostředků. Je to něco, co se snažím tedy propagovat i ve vztahu ke své vládě a chtěla bych, aby tedy vlády nejenom ve vztahu k tomuto fondu, tak si to tedy představuje rada, ale aby se v tom fondu skutečně respektovaly návrhy komise, pokud jde o rozdělení podle odvětví. To si myslím, že má skutečně zásadní význam, protože pokud na to nebudeme mít peníze, tak prostě nebudeme schopni pokročit dále a rozhodně tedy to propojení v telekomunikacích nebude zavedeno a nikam dál se nepohneme. Děkuji. Sí, eh, la parola ora. Ano, děkuji. Tego. Slovo má pan Ody. Děkuji, paní předsedkyně. Zabýváme se transevropskými telekomunikačními sítěmi, které obvykle bývají zahrnuty tedy do té širší skupiny, kam patří i doprava a další obory. V této oblasti se počítá s 50 miliardami euro a 9,5 celých tedy a půl miliardy pro to, o čem hovoříme dnes dopoledne. Myslím si, že jsme skutečně velmi vzdáleni od toho, co náš světadíl skutečně potřebuje, protože se odhaduje tedy, že ty investice by měly být mnohem, mnohem vyšší, až tisíc miliard euro. Pokud jde o vztahy s mm, členskými státy, je skutečně třeba, abychom si kladli otázku, zda v rámci toho velkého plánu pro infrastruktury, ke kterému teď získáváme politický konsensus, abychom v tom období eh, pro léta až do roku 2020 v podstatě zanedbali to, co tedy může skutečně nabídnout trh a to, co trh bohužel zajistit nemůže. A to je tedy druhá část mého vystoupení. Já bych chtěla, abychom se shodli na tom, že od okamžiku, kdy e, trh nepokrývá potřeby, musí tedy zasahovat i veřejná sféra, aby evropští občané měli stejné šance, stejné příležitosti dostupnosti těchto sítí, ať už jsou kdekoliv na evropském území. A to je i otázka právního základu, e, to znamená tedy oblasti, například které mají složité přírodní podmínky, jako jsou ostrovy, jako jsou horské oblasti, nebo ty, které mají nízkou hustotu obyvatelstva. Skutečně bychom měli zde vše pojímat jakožto otázku solidarity, protože v zásadě samozřejmě vždycky se naráží na problém financování, ale já myslím, že my netrávíme dost času právě nad těmi otázkami financování. Máme členské státy, které už přešly vlastně 20. stoletím tím, že financovali elektřinu, parní stroje, železnici a tak dále. Celá řada inovací skutečně byla tedy v té době financována a 21. století má své vlastní inovace a Evropa v podstatě vychází tedy z, pouze z těch tržních mechanismů, ale je vidět, že to nepomáhá k pokrytí některých území. Já si myslím, že musíme více sledovat to, co se stalo ve 20. století. Mohu uvést příklad členského státu, k němuž náležím, kde se vlastně veškerá elektrifikace venková platila z maličkého příspěvku, povinného příspěvku na každé jednotlivé faktuře splacené v této oblasti a umožnilo to opravdu elektrifikovat venkov za velmi rekordních časových podmínek. Já si kladu otázku, zda právě v oblasti dopravy, telekomunikací a tak dále, tedy v rámci těch transevropských sítí, bychom v podstatě neměli uvažovat právě i o tom, že by se do toho fondu přispívalo i nějakým povinným příspěvkem. Nebyla by to tedy žádná e, fiskální vlastně opatření, byl by to prostě malý příspěvek od každého z občanů, který používá tyto služby. Já vím, že jakmile se tady e, objeví tedy něco na téma fiskality, všichni začnou mít červené pupinky, nicméně pokud chceme skutečně, aby lidé měli určitou naději, že tento světadíl díl bude opravdu modře vyznačen na eh, mapě planety. Potřebujeme mít skutečně dobré mechanismy z hlediska trhu, ale také tedy správné způsoby financování. Grazie, kolego Di, anche per... Děkuji. Děkuji i za vaše návrhy, pane kolego. A nyní má slovo komise. A jsem ráda, že mohu přivítat eh, nového ředitele komunikace pana Roberto Vělo, který zde vystoupí poprvé. Je to tak. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je mi ctí, že jsem mezi vámi. Už jsem byl v parlamentu ve funkci předsedy skupiny regulátorů a předsedy skupiny pro rádiové spektrum a jsem tu poprvé ve funkci tedy úředníka komise a jsem velmi rád, že mám tuto příležitost. Děkuji vám, děkuji mnohokrát zpravodaji, stínovým zpravodajům, europoslancům a poslankyním za vaši práci. Dnes jsme připraveni naslouchat a rádi nasloucháme této důležité diskusi a samozřejmě se také zabýváme zprávou a následnými kroky. Chci zdůraznit význam pro Evropskou unii programu eh, CEF v oblasti IKT. Je to jenom základní financování oproti celkovým nákladům v oblasti broadbandu, ale je to velmi důležitý základní kapitál. My jsme spočetli, že investice do CEFu má multiplikační faktor minimálně třínásobný až po osminásobek, což znamená, že hovoříme o injekci podpory s multiplikačním faktorem až 50 miliard euro, tedy 20 až 25 celkové částky, která bude potřeba na infrastrukturu oblasti širokého pásma, takže jsou to velmi významné prostředky. Tento program se netýká potřeb specifického sektoru IKT a telekomunikací. C v oblasti IKT znamená změnu naší společnosti, změnu k lepšímu. A týká se možností poskytovat eh, lepší elektronické služby veřejnými institucemi. Týká se možnosti propojovat naše malé a střední podniky na cloud computing, který úplně mění paradigma hospodářské soutěže. Umožňuje malým firmám mít přístup k superrychlým počítačům a k vysoce kvalitním datovým službám. Jedním slovem, malý a střední podnik bez ohledu na jeho umístění je stejně konkurenceschopný jako velká korporace. A malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky, takže je to velmi důležité. Tedy nejde jenom o budování infrastruktury. CEF má dva prvky. Infrastrukturu a služby. A jsou koncipovány, aby šly ruku v ruce. Služba bez infrastruktury neexistuje a infrastruktura bez služby nemá význam. A v obou pilířích tohoto programu je jedna zvláštní věc. Ta složka služeb má všeevropský rozměr. Bez podpory od Unie bychom si těžko představili vznik panevropských, všeevropských služeb. A tady hovoříme o občanech, kteří se pohybují i v firmách, které se přesunují. Netýká se to jejich fyzického přesunu, ale elektronického obchodování, možností v celé unii vytvářet digitálně podnik. Možnost, aby občané cestovali s elektronickou kartou a získávali zdravotní služby kdekoliv v Evropské unii. Takže to jsou otázky, které překonávají pouhé otázky týkající se informačních technologií a komunikace. A ta oblast služeb má skutečně všeevropský rozměr. A infrastruktura má zase místní rozměr, protože zejména infrastruktura, o které hovoříme, tedy přístupová infrastruktura, přístup k širokopásmému připojení, tedy vítáme, že budou moci být zapojeni důvěryhodní partneři na místní úrovni, protože ten přístup na místní úrovni je klíčový. Jsme otevřeně diskusy, odsev IKT a bude to samozřejmě v rámci celkového financování MFF, ale chci říci, že tady nejde o vynaložení prostředků, ale jak už jsem řekl, jde o investici, zejména v oblasti infrastruktury. A ten finanční nástroj, pokud projekty, a věřím, že je tu řada projektů, které mohou být financovány a považovány dlouhodobě jako úspěšné, pokud tyto projekty získají prostředky pro členské státy, ta část bude neutrální, takže to nejsou jenom výdaje. Z hlediska služeb uvažujte o úsporách, kterých může být dosaženo využitím elektronických technologií. Úspory ve zdravotnictví a ve státní správě. V oblasti zdravotnictví je možné dostat velkých úspor. Poskytneme stejnou kvalitu sociálního státu, dokonce lepší za méně peněz. Takže já bych řekl, když se podíváme na CEF, IKT, podíváme se na to, co to přináší a také z hlediska úspor veřejných prostředků. A závěrem bych řekl, co se stane, pokud CEF IKT nepůjde ku předu. Podle našich výpočtů 50 milionů občanů nezíská v krátké době broadband. A podle našich odhadů několik stovek institucí, které dnes jsou aktivní v oblasti služeb, nezíská tedy dimenzi pro evropskou dimenzi. A hrozí skutečně, že malé a střední podniky budou odříznuty od cloud computingu. A ve srovnání se zbytkem světa jsme skutečně na kritickém místě. Broadband se dostatečně rychle nerozvíjí. Evropa měla v minulosti vedoucí postavení v oblasti GSM, to je pryč. Dnes podíl Evropy v oblasti eh, pokročilých infrastruktur 4G je pouze 4%. A to je realita. A my musíme čelit této skutečnosti. Proto si velmi vážíme práce Evropského parlamentu a význam, který parlament přikládá této věci. Jsme tu proto, abychom naslouchali a děkujeme za udělení slova. Děkuji vám, pane Violo. A je jisté, že v našem výboru máte spojence a rychlý závěr kolegy Kreutzmana. Máte slovo. Je. Eh, paní předsedkyně, skutečně velice rychle. Eh, myslím si, že eh, se snažíme ve spolupráci s kolegy naplnit vlastně dva cíle, které jsou trochu proti sobě. To je podpořit eh, maximální rychlost, kterou, nebo maximální technickou úroveň, kterou vidíme v současné době a zároveň eh, ne, neizolovat vesnické oblasti od možnosti přístupu k těmto technologiím. Já jsem přesvědčen, že jsme schopni s kolegy najít Eh, ten průsečík tak, abychom skutečně finanční prostředky směřovali do podpory maximálních rychlostí nebo maximálních technologií a zároveň vyšli vstříc i té možnosti, jak, eh, jak této finanční, eh, tyto finanční prostředky podpořit tu další oblast. Tak, jak říkal pan kolega Heckmark, já si troufám říct, že dnes to, co se nám zdá, že jsou vysoké rychlosti a nejvyšší rychlosti, tak jedno víme, že za šest let v roce 2020 to už nebudou označovány jako nejvyšší rychlosti, už to bude zase ta technika, pravděpodobně předběhne všechno ostatní. E, to, co bylo řečeno e, paní Trautmann, abychom, e, abychom neizolovaly eh, vesnické oblasti, nerozšiřoval se ten, eh, ten, eh, ten prostor. Já s tím souhlasím, musíme pouze najít v rámci kompromisu takový, takový prostor, aby to samozřejmě nemělo dramatické rozšiřování toho rozdílu mezi venkovem a městy, když to řeknu velmi zjednodušeně. To, co říkal pan Kreutzmann, Open Access, nechceme dál při, eh, vnášet nějaké nové, nové definice, protože bychom to možná zkomplikovali. Tady chceme, aby to bylo jasné pro všechny, kteří chtějí přistoupit a využít těchto prostředků tak, aby eh, ta definice byla jednoznačná a eh, již zaběhaná. Já bych chtěl poděkovat k všem připomínkám, které zazněly od pana Odyho. Je to o motivaci dalších, dalších přistupujících ze soukromé sféry, z oblasti, tak aby těch prostředků, které půjdou do té dané oblasti, bylo víc. A myslím si, že i ta diskuze v rámci eh, eh, veřejného slyšení ze strany průmyslu, tohoto průmyslu, byla jednoznačná. Je to motivační, náš, náš vstup finanční z evropských prostředků je motivační, aby se otevřely další prostory. Já jsem přesvědčen, že ty možná části ještě, které nemáme úplně přesně vydefinované, že jsme schopni eh, ve spolupráci s kolegy najít. Chtěl bych velmi ještě jednou poděkovat za, za velmi aktivní pomoc a spolupráci svých kolegů stínových zpravodů. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, la discussione terminata. Ano, děkuji. Tím uzavírám tuto diskusi a podle našeho časového plánu hlasování proběhne 5. listopadu ve výboru ITR a potom tedy na plenárním zasedání to bude v lednu. Děkuji tedy mnohokrát a teď se podíváme na otázku změny směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, směrnice 2003 lomeno 98 a já dám vám slovo panu Kalfinovi, našemu zpravodaji. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych chtěl stručně prezentovat, jaký je současný stav, poněvadž stanovisko výboru teprve bude muset vypracovat. My jsme dostali asi 130 posměvacích návrhů a dnes dopoledne se objevila anglická verze těchto pozměňovacích návrhů, další překlady zatím nemáme. Aniž bych zacházel do detailů, obecný dojem, který já jsem z toho získal, tady z toho, jak to kolegové navrhli, je asi tento. Domnívám se, že většina pozměňovacích návrhů jde směrem k otevření Eh, přístupu k informacím zhruba ve smyslu směrnice. A my tady máme několik eh, citlivých eh, bodů, o nich už byla řeč, a to je třeba stanovení ceny a tak dále. Tady posměňovací řada pozměňovacích návrhů, co by všechno mělo být, zahrnuto do prezentovaných veřejných informací a jejich ceny. Dále se upravují postupy pro odůvodnění ceny, dále e, je tady určitě usnadnění pro veřejné entity, které by měly poskytovat tyto informace. A já bych ovšem rád, kdybychom šli ještě dál. E, pokud opravdu chceme touto směrnici docelit nějaké změny, pak e, skutečně by to mělo být tak, aby se to s cenami nepřehánělo, aby tady nedocházelo ke zneužívání e, situace při poskytování veřejných informací. Pokud se týče kolegů z politických skupin, tak e, my se musíme zaměřit na e, všechny tyto pozměňovací návrhy, musíme najít nějaké kompromisy a já bych byl proto, abychom zde měli text, který lze podpořit co nejširší většinou. Tři výbory nám předložili své návrhy. Eh, hlasování proběhlo už v kulturním výboru. Dnes, eh, respektive tento týden, bude hlasovat Imko a Jury, což znamená, že koncem týdne eh, bychom měli mít kompletní sadu stanovisek Dále eh, bychom mohli začít pracovat na kompromisech a 5. Eh, listopadu budeme mít ve výboru schválování harmonogramu pro jednání s radou. A to znamená, že bychom měli být schopni se setkat se stínovými zpravodaji ve Štrasburku a možná někdy začátkem listopadu bychom mohli hlasovat o stanovisku ITRE. My už máme stanovený první termín trialogu s kyperským předsednictvím, bude 15. listopadu a dobrá zpráva je, že kyperské předsednictví se snaží jít co nejdál a eventuálně celou záležitost uzavřít do konce roku, což eh, bude velmi intenzivní práce, ale pokud rada bude ochotná eh, jít touto cestou, tak proč ne? Eh, ve Štrasburku bychom měli jednat o návrzích posměňovacích, potom tedy hlasovat v ITRE a pak 15. listopadu eh, bychom měli zahájit trialog s radou. To je zatím tedy harmonogram, s nímž počítáme. Eh, děkuji, pane Kalfiné. Takže tak opravdu bude vypadat ten kalendář. A nyní stínoví zpravodajové eh, za EPP pan Seo Alabart. Děkuji, paní předsedající. Já bych především chtěl poděkovat panu zpravodaji Kalfenovi za zpracování dokumentu. Jak dnes řekl, pozdňovací návrhy by brzy měly být, respektive dnes je máme v angličtině zatím. Jinak já si myslím, že se můžeme shodnout s pravodajem v tom, že se nám eh, podaří najít shodu zejména v oblasti poplatků, nezávislých auditů a také ohledně exkluzivních práv v oblasti partnerství soukromého veřejného sektoru, zejména tady muzeí, knihoven a podobně. Myslím, že máme společný cíl a sice to, aby informace, které jsou veřejné, byly využitelnější a možná bychom si měli tady eh, podebatovat o tom, jaké platby či poplatky za to chce chtít. Já si myslím, že to patří k hlavním záležitostem. Myslím, že můžeme ještě vyjasnit, eh, co by mělo být tedy účtováno nad úroveň, prostě jaká ta marže by tam měla být. Čili jestli by tam mělo být eh, skutečně eh, vnitřní náklady, a samozřejmě se bude muset eh, o tom zabývat v perspektivě eh, partnerství veřejného eh, sektoru a jeho fungování. Ve Štrasburku pak zahájíme debatu nad konkrétními pozměňovacími návrhy a já předpokládám, že zpravodajové a stínoví zpravodajové budou schopni najít kompromisy. Děkuji vám. Děkuji děkuji. Vidím, že tady není nikdo za ALDE. Takže paní Andersdottir za zelené, prosím. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za skvělou práci. Většina pozměňovacích návrhů z mých, od mých kolegů byly také velmi dobré, takže si myslím, že už ten dobrý návrh komise Eh, bude také eh, dobrým návrhem upraveným parlamentem. Já jsem minule řekla, že eh, rada řekla zajímavé věci k otevřeným formátům, ovšem omezila to potom pouze na textové formáty. Já myslím, že je to zbytečně restriktivní, proto jsem předložila pozměňovací návrhy, které eh, trošku omezují formulace rady, ale eh, neomezují potom mm, rozmanitost otevřených eh, formátů, které používají místní orgány, nevládní organizace, drobné podniky a tak dále. Byla bych rád, kdybyste podpořila tyto, podpořili tyto pozměňovací návrhy k článkům 2 a 5. Velice jsem překvapena eh, požadavkem na technologické neutrality, tak jak to předkládají EPP. Eh, eh, ta neutrality znamená, že bychom neměli rozlišovat mezi formáty dokumentů. Já nejsem úplně, úplně proti tomu, jak to formuje EPP, čili týká se to i e, proprietární formátu, ale já jsem spíše pro úplnou otevřenost a pro používání otevřených formátů a jinak myslím si, že by to mohlo, tak jak to například EPP, e, být e, těžší pro nevládní um, organizace a malé podniky. Eh, abychom tedy, eh, je tady široká podpora pro tu takzvanou marginální cenu, to je, myslím, docela dobře, dobré a já tady souhlasím se zpravodajem i s komisí. A také ECR eh, e podala posměvací návrhy ve výbory jury v témž smyslu a sice tak, aby tedy digitalizované Eh, veřejno právně soukromé informace, aby také k ním byl přístup eh, po té, co eh, dohody mezi soukromým veřejným sektorem doběhnou do konce, protože to je tak dobře, protože by bylo nedobré, kdyby právě z těchto partnerství vyplývala jakási omezení nebo monopolizace eh, nakládání s těmito dokumenty. Jinak pokud se týče eh, veřejnoprávních eh, stanic, které vysílají, ty tedy jsou vyňaty z, toto, z této směrnice. A opět tam je ale dokument, který už je, který už je zaplacený, čili Eh, je to také otázka mezigenerační, eh, čili třeba eh, mladí by k tomu tady neměli skutečně přístup a já si myslím, že pro rozvoj společného veřejného prostoru v Evropě, to je dobré. Já si myslím, že ten, ten prostě my, já, já jsem se narodila v roce 87 a e, já tedy prostě e, jediné, co třeba znám z, z německých starších e, vysílání je Dasklené krokodýl, protože to někdo dal na YouTube, ale jinak prostě k tomu nemám, k tomuto obsahu přístup. Je, mám k dispozici jenom takové ty krátké klipy, které někdo dá na na YouTube, ale k tomu staršímu obsahu se prostě nedostanu, k těm archivům. Eh, prostě tam je přístup jenom velice omezený. Třeba když můj eh, švédský, švédská rozhlasová eh, společnost dá něco z toho svého archivu na internet, no tak já se k tomu třeba nedostanu, protože jsem většinou v Belgii. Eh, možná, že tady potom v Belgii, se, až končím Belgii a vrátím se do Švédska, tak se k tomu dostanu, ale prostě eh, teď, když jsem mimo zahranici, tak jsem odříznutá. To není dobrý přístup eh, k budování společné identity. A já si myslím, že tam je obrovský potenciál v těm, těch veřejnoprávných médiích. My nemůžeme tedy na jedné straně říct, říkat mladým lidem, ať se zajímají o historii, ale na druhé straně prostě je tady politika taková, že jim odstřihává od zdrojů, takže já bych byla tedy ráda, kdyby i veřejnoprávní stanice byly také zahrnuty do této směrnice, protože tím opravdu můžeme hodně získat. Děkuji vám. Vidím, že nikdo další se nehlásí do debaty. Takže Eh, slovo má Evropská komise. Děkuji, paní předsedající. Jak už jsem eh, řekl v, při předchozích příležitostech, eh, musím zopakovat, že podpora ze všech stran zde v parlamentu je velice povzbudivá a já bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho úsilí Eh, snažit se eh, dodržet vysoké tempo. A eh, jsem rád, že tedy chce připravit své pozměňovací návrhy do příštího trialogu. Jasná podpora ze strany parlamentu myšlenkám z návrhu komise, to velice vítáme a je to pro nás velkou posilou v dalších jednáních, eh, poněvadž zatím víme, že je tady pár členských zemí, které dosud nejsou zcela přesvědčeny o užitečnosti eh, otevření veřejných informací k dalšímu užívání. My tedy jsme na jakési cílové rovince, kde eh, tato myšlenka nachází akceptaci a je formulována do podoby legislativní. Nicméně já předpokládám, že eh, spolu s vámi budeme pokračovat tímto směrem. Pan kolega Kalfin, ještě závěrečný, eh, závěrečná slova, prosím. Jenom dvě věty. Chtěl bych velmi poděkovat stínovým zpravodajům, zejména Salvador Ameli, za to, že se do toho pustili eh, opravdu s vervou, protože opravdu toto může vést ke změně komunikace ze strany veřejného sektoru. Pokud se týče veřejnoprávní médií, tak eh, to je velmi zajímavý eh, návrh a opravdu eh, má šanci otevřít nové příležitosti. Ale tady to musíme ještě vyjasnit z hlediska duševního vlastnictví. Nicméně já si myslím, že čím lepší přístup, tím lépe já se domnívám, že bychom měli být schopni navrhnout kompromisy, které nerozmělní a nerozředí návrh komise, zůstane tam ta velice silná pozice, s níž můžeme předstoupit před radu. Děkuji. Tak to je všechno k tomuto bodu. Jak nám řekl zpravodaj, hlasovat budeme 5. listopadu a to je de facto konec dnešního dopoledního zasedání a budeme pokračovat v 15 hodin a budeme zde mít komisaře pro eh, rozvoj a inovace. Takže uvidíme se odpoledne.